Dobré odpoledne. Včera a dnes máme zasedání výboru Libe. Máme velice plné pořady jednání a nyní jsme tedy dospěli do odpolednímu jednání a máme tady výměnu názorů s Irvou Johanssonovou, komisařskou pro vnitřní věci. Budeme hovořit o budoucnosti vnitřní Evropy EU a strategii vnitřní bezpečnosti EU. Je to součást jejího portfolia. A nyní je zde tedy paní komisařka Johanssonová, komisařka pro vnitřní věci. To znamená, že do portfolia spadá také bezpečnost a také Evropa pro občany a budeme tedy vypadat, jak bude vypadat, respektive opřeme se o závěry rady z června 2015. Tady, tedy byla přijata strategie, která pokrývá období 2015 až 2020 a došlo k pečlivé výměně názoru o tomto tématu, tedy Evropská agenda eh, bezpečnosti. Je tady řada dokumentů, které musíme zohlednit. Závěry rady z roku 2014, dělení komise o Evropské agendě o bezpečnosti, eh, což samozřejmě sebou nese i boj proti organizovanému zločinu a boj proti kybernetické kriminalitě. Připravme Během rumenského předsednictví byl přepraven společný dokument předsednictví. Je to nová evropská strategie vnitřní bezpečnosti, která byla navržena v červenci 2019. Než jsme tady zde, abychom mohli s paní komisařkou hovořit o nejnovějším vývoji na tomto poli a samozřejmě také o budoucnosti evropské strategie. K dispozici na, tento, na, na tuto výměnu názoru máme hodinu, tak je to naplánováno v našem pořadu jednání. Měli bychom to mít tedy na mysli a proto vás již nyní prosím o stručnost. Nyní dostane slovo paní komisařka Johanssonovou. Pak eh, budou mít možnost se vyslovit koordinátoři a kdo má zájem na tom zapojit se do diskuze, prosím, pozvedněte svou kartu nebo mi dejte signál ruku, abych si vás mohl již nyní zapsat. Prosím, nyní máte slovo, paní komisařko Johansson. Děkuji, pane předsedo. Jsem mimořádně potěšena, že dnes mohu být zde mezi vámi a že se budeme věnovat tématu vnitřní bezpečnosti. Vnitřní bezpečnost a svoboda jsou velice těsně propojeny. Vždy zde existuje souvislost v naší společnosti mezi těmito dvěma tématy. A samozřejmě to souvisí také s tím, jak eh, svobodně mohou lidé sjednat. Ženy musí mít stejné právo jako muži, co se týče svobody jednání. Dále je třeba chránit děti, zejména před zneužíváním. Bezpečnost, vnitřní bezpečnost sobě tedy nese celou řadu vysoce zajímavých aspektů. Všichni víme, že jsme nezávislí v této věci. Každý členský stát má možná trochu jiný přístup. Z tohoto důvodu bychom měli spolupracovat. poslední době došlo k dobrému vývoji, byla posílena důvěra mezi členskými státy. Navzory tomu je před námi ještě mnoho práce. Naše kapacity k tomu, jak hrozit, či jak se vypořádá s hrozbami v oblasti vnitřní bezpečnosti, musíme posilovat, musíme lépe bojovat proti zločinnosti, třeba mít nové technologie a uvědomit si, že i zločinci používají nové technologie a nové obchodní metody. Nyní bych nejdříve uvedla, že je třeba, abychom nejdříve implementovali rozhodnutí, která jsme již přijali. Zejména bych ráda upozornila na náš nový evropský informační systém a na takzvanou interoperability. Obrátili jsme se na členské státy s dotazem, jakým způsobem se připravili na implementaci a Tady jsme zjistili jisté obtíže. 16 členských států ještě nemá žádný národní prováděcí plán. 11 členských států ještě čekají na odpovídající národní legislativu. 12 členských států ještě nenaplánovalo kapacity a zdroje, kterých je potřeba a 7 členských států ještě nemají vůbec, ještě nemá vůbec žádné detailní plánování Takto jsem se to dozvěděla minulý týden na neformální schůzce ministrů. Je třeba, aby si každý minister nastavil v rámci tohoto tématu své priority, neboť jsme na sobě závislí jsme závislí na ostatních členských státech, jsme propojeni. Nemůžeme implementovat vše správným způsobem, dokud své domácí úkolu nesplní každý jednotlivý členský stát. Proto se tomu té implementaci bude nadále velice pečlivě věnovat. Dále návrhy, které se týkají teroristického obsahu na internetu. Zde v novém parlamentu již byl zvolen zpravodaj k tomuto tématu a doufám, že se nám podaří pokročit i na politické úrovni. Těším se na spolupráci s vámi, tak abychom dospěli společně s radou ke kompromisu, který se bude týkat přeshraničních elementů a preventivních opatření také eh, zákonodárství, které se týká elektronických důkazů, je velice důležité. 85 Eh, veškerých eh, trestních věcí si takovéto typy důkazů vyžaduje. A nyní k plánovaným iniciativám. Dříve, než to rozvedu do detailu, chtěla bych uvést jednu věc. Pokud se připravují nové zákony, tak já vždy budu postupovat na základě důkazů. Přeji si, aby komise vždy konzultovala odpovídající zúčastněné strany a samozřejmě zvážila i veškeré mnohé dopady takového takovéto nové legislativy. Je třeba, abychom, pokud předkládáme nový legislativní návrh, jsme byli co možná nejlépe připraveni nyní terorismus, radikalizace a organizovaný zločin. Tyto tři oblasti. A omlouvám se, říká paní komisařka. Samozřejmě také digitální věk a boj proti zločinu. Terorismus a radikalizace na tomto poli bylo učiněno již mnohé, ale stále ještě před námi stojí mnoho úkolů. Vidíme, že poslední teroristické činy takzvaných zradikalizovaných terorismů eh, byly provedeny osobami, které se zradikalizovaly přímo doma, ve svých domovech. Použili potom prostředky, které byly schopni si běžně koupit v běžných odbodech, nebylo to vůbec eh, drahé, proto je třeba se zaměřit na takovýto typ kriminality. Rovněž musíme zohlednit, že se čím dál tím více používají také chemické látky pro přípravu takovýchto útoků, také drony a také se využívají respektive dalším rizikovým faktorem je možné ohrožení síťových infrastruktur. Džihadisté a vůbec problematika teroristů, toto zůstává i nadále velkou hrozbou i v Evropské unii. Pak je tady riziko, které pochází od rechts, pravicových extremistických skupin. V roce 2018 bylo zaznamenáno, či respektive zmařeno 129 teroristických útoků a Mnoho lidí, respektive 1056 osob, bylo ve stejném roce zadrženo v souvislosti s teroristickou činností. Je třeba zlepšit policejní spolupráci a také výměnu informací a lépe zajistit naše hranice. musíme potírat jak terorismus, tak radikalizaci. Máme takovou osvětovou síť pro problematiku radikalizace tak aby odpovídající osoby mohly přijímat informované rozhodnutí. Budu vás informovat o tom, jakým způsobem by bylo možné tuto síť ještě vylepšit. Budu se trvávat v dialogu se soukromými zúčastněnými stranami tak, abychom zajistili, že internet, který je velice důležitým a ceným nástrojem, mohl být eh, jaksi dobře regulován i co se týče možného teroristického obsahu. Dále kritické infrastruktury. Máme legislativu, která se momentálně ovšem omezuje pouze na energetické infrastruktury. Vypracujeme návrhy, které pokryjí také finance, zdraví a vodu veškeré tyto další infrastruktury. Nyní k organizovanému zločinu. které musíme postupovat tvrdším způsobem. Na základě údajů Europou víme, že máme v Evropě více než 5 tisíc organizovaných zločineckých band, které působí po celé Evropě, což je nárůst o asi 150% ve srovnání s rokem 2013. Musíme zlepšit policejní spolupráci a také výměnu názorů, eh, promiňte, výměnu informací. Je to důležité také pro boj proti terorismu. Spolupráce ve věcech trestních a dále ve věci výkonu trestu musí být rovněž zlepšená. Musíme posílit i odpovědající evropský právní rámec. Je třeba ho zmodernizovat tak, aby členské státy měli možnost lepší spolupráce, než je tomu doposud. Je třeba aktualizovat mandát Europolu. Europol musí být 100 vyměňovat si údaje přímo s privátními aktéry, jako jsou například banky nebo další. Dále Týká se to také rovněž dětské pornografie na internetu a obdobných fenoménů. Je třeba dbát o to, aby, takzvané, aby bylo implementováno takzvané prýmské rozhodnutí. Členské státy mají možnost automaticky odebírat eh, digital, otisky prstů DNS a to také přímo v národních bankách. Ovšem, není to aktuální, proto musíme zmodernizovat výměnu údajů a také kapacity v této oblasti. Chceme zavést další eh, nové kategorie dat a mm, zavést také linky pro interoperabilitu. Například kategorie organizovaného zločinu je obrovská. A tady je třeba, eh, je třeba se zaměřit na zmrazování aktiv těchto osob. Momentálně jsme schopni zabavit pouze 1% majetku ne, takovýchto eh, pachatelů, takže třeba i v této oblasti mm, předložit nové lepší návrhy. Dále třeba bojovat proti obchodu s drogami, neboť to je velká hrozba jak pro jednotlivce, tak pro celé rodiny. A samozřejmě eh, drogy skýtají obrovské polečinnosti pro organizovaný zločin. Vidíme, že se na trh dostává stále více drog a také stále více levnějších eh, drog, rovněž je čím dál tím více drog vyráběno přímo v Evropě. Proto předložíme novou agentu pro drogy a také nový akční plán pro obchod zbraněmi. Nelegálně obchodované zbraně napomáhají organizovanému zločinu páchat trestné činy a podporují teroristické útoky. 35 milionů nelegálních zbraní mají nyní v držení občané Evropské unie. A dále musíme bojovat proti obchodu s lidmi. Dále si přejeme, abychom skoncovali s beztrestností pašatelů, pašeráků, um, lidí, těch převaděčů. Rovněž se musíme podívat na problému kódování, umělé inteligenci, to jsou vše eh, nové výzvy. A ráda bych také podotkla, že vymátelnost práva nemůže chránit děti před zneužitím v digitální oblasti. Bohužel zažíváme boom těchto tendencí a tady je důležité, aby policie zaměřila svou činnost na tuto oblast a spolupracovala s veškerými zúčastněnými aktéry v sektoru ti eh, lidé, kteří se zaměřují na zneužívání lidí, se čím dál tím více pohybují právě na internetu. Jejich invo, eh, in, informace a, jsou velice, a údaje jsou velice často zašifrovány tak, aby nemohly být odhaleny. A nyní k kybernetické kriminality. Centrum pro kybernetickou kriminalitu odhazuje, že tady máme 200 tisíc aktivních uživatelů platform, které se právě chrání pomocí šifrování a jsou to ovšem osoby, které se věnují činnostem, které souvisí se zneužíváním dětí. Takže toto téma zneužívání dětí na internetu je zásadní. Potřebujeme na tomto poli předložit nové iniciativy. Na závěr bych ráda podotkla, že jsme již dosáhli mnohého, ale občané Unie a členské státy a zejména vy, poslanci Evropského parlamentu, od nás očekávají, že uděláme ještě mnohem více k tomu, abychom chránili naše občany, ženy a děti. A tak vytvořili lepší důvěru mezi občany, společností a členskými státy. Pokud budeme společně postupovat proaktivně, a zapojí se do toho nejenom některé členské státy, ale všichni, pokud takto na poli vnitřní bezpečnosti budeme postupovat, budeme schopni úspěšně bojovat proti terorismu a organizovanému zločinu. Děkuji vám za pozornost a těším se mnohokrát na veškeré vaše příspěvky k návrhu, který jsem právě vysvětlila. Děkuji za eh, tento přehled a začneme koordinátory. Prosím vás, eh, zvihněte ruku, tak to se můžete přihlásit, my si to zaznamenáme. Prosím, Přihlašte se, abychom nikoho nezapomněli. Paní Mecola, EPP. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařko, že jste zavítala mezi nás na výbor a že konstruktivně přistupujete k oblasti, který spadá do gesta našeho výboru. Když tady hovoříme například o nedostatečné ochraně hranic a další tematice, a respektive o tom, jak se nám daří zároveň zavádět ochranu hranic, tak to samozřejmě tady můžeme slavit jako evropský úspěch, ale nesmíme zapomínat to, že v šegenském prostoru existují skutečné bezpečnostní mezery, které pak využívají zločinci nebo teroristé. Bezpečné vnější hranice jsou základní podmínkou pro to, aby Schengen mohl dobře fungovat. Co si myslíte? Jaká opatření, nebo měli bychom vůbec zavádět nějaké nová opatření na hranici, abychom zlepšili bezpečnost? A ptám se, musíme samozřejmě také asi posílit boj proti terorismu. Zároveň to vše musí být ale přiměřené. Můžete nám vysvětlit, jakým způsobem si představujete, že se bude postupovat, jakým způsobem můžeme například zlepšit výměnu informací mezi členskými státy a vůbec celý ten transfer údajů. A na závěr jste hovořila o tom, že chcete provést revizi legislativy, která se týká střelných zbraní. Během posledního volebního období, minulého volebního období v parlamentu, to bylo velice komplexní, obtížné, zdlouhavé. Proto na vás apeluji, aby všechny členské státy a veškeré zúčastněné strany, jednotlivci, například i oblast sportu, prosím, zahrňte je všechny do vašich konzultací, až budete zvažovat revizi té legislativy o střelních zbraních. Je to důležité i pro členské státy. Je tam mnoho aktérů, kteří zbraně mají, ale nejsou to rozhodně v žádném případě zločinci. Předseda, děkuji. Milé kolegyně a milí kolegové, dostali jsme se do jistého časového skluzu. To začalo již dopoledne a mám tady mnoho zájemců o slovo. A zdá se, že v našem nabitém programu pokračujeme i dnes odpoledne. Prosím vás tedy, pomozte nám dodržet čas eh, na plánovaný harmonogram. Prosím, buďte co možná nejstručnější a doufám, že to pro vás takto v pořádku. Uvědomme si, že máme k dispozici pouze již jen hodinu. Paní Sipel, děkuji mnohokrát. Děkuji za vaši prezentaci, paní komisářko, a děkuji za dialog. Dnes dopoledne jsme měli rozpravu o problematice drog v EU. Zjistili jsme, že se drogy dostávají v čím dál tím větší míře do EU v obrovských kontejnerech. Proto s vám si souhlasím v tom smyslu, že kontrola vnějších hranic je velice důležitá. Pokud se ovšem rozhodneme, že chceme posílit Frontex, pobřežní stráž a vůbec ochranu hranic, a pak ale zjistíme, že to nejsme schopni realizovat, neboť členské státy nejsou schopni poskytnout to, co by měli, no tak jak budeme takovou tu situaci řešit. Mám tady čísla o interoperabilitě a vidím, že Některé země teprve začínají toto zavádět do praxe, takže opět zjišťujeme, že členské státy nedělají to, co by měly. Nebylo by tedy vhodné přijmout nová dodatečná opatření, anebo E, máme se silněji spíše zaměřovat na to, aby to, co již bylo dohodnuto, bylo skutečně implementováno, anebo tady rozhodujeme pouze o nějakých symbolech a nikoho nezajímá, zda to bude realizováno či ne. Kriminalita. Zločinci se velice rychle pohybují, velice rychle se přizpůsobují veškerým novým možnostem a proto se ptám, zda e, naše trestní stíhání a také výkon trestu jsou vůbec schopny se tomuto neustá, těmto neustálým změnám přizpůsobovat, až jste schopni zajistit, že ve veškerých oblastech máte k dispozici kvalitní odborníky. To je samozřejmě také zejména úkol pro národní orgány. Musí mít k dispozici dostatek kvalifikovaného personálu, expertní týmy, které budou schopni bojovat proti kriminalitě. Možná by bylo hodné a to není vtip, zavést jakýsi program Erasmus právě pro oblast trestního stíhání, aby lidé mohli zjistit, jaké rozdíly jsou například mezi jednotlivými členskými státy a tím si rozšířit své vědomostní obzory. Mohli bychom také zřídit společné přeshraniční vyšetřovací týmy, tak abychom zlepšili naši spolupráci. Jsem potěšená, že jste hovořila o extremismu. Pocházím z Německa a mohu vám říci, že pro nás, u nás je to mnohem větší problém, že nemůžeme hovořit pouze o terorismu. Právě extremismus je bohužel závažným fenoménem. U terorismu se vždy říká, ne, ne, ne, to nemůžeme akceptovat, ale často se zapomíná na to, že existují i různé formy extremismu, které velmi ohrožují naši demokracii. V Německu dochází k tomu, že jsou extremisty ohrožováni jednotlivci či celé rodiny. Tito lidé se pak bojí kandidovat na určité funkce, například do komunálních či regionálních eh, orgánů. A to je, myslím, obrovský problém, že tímto způsobem vlastně umožňujeme extremistů, aby takto ohrožovali jednotlivé osoby. A dále trestné činy na internetu. Myslím si, že je poněkud smutné, že stále hovoříme jen o sexuálním zneužívání dětí v tomto kontextu. Šifrování je samozřejmě velice důležité a já bych ráda věděla, co tady vlastně děláme. Říkáme, že internet či zneužívání dětí na internetu stále narůstá. Ano, často se na internetu máte fotografie nebo videa, ale to skutečné zneužívání k tomu nedochází na internetu, ale našem běžném životě. A tady bychom, myslím, měli začít a neměli bychom se zaměřovat pouze na ty, na ty fotografie či videa. Přece děkuji. Dnes dopoledne jsme museli prosit tlumočníky o dodatečné minuty a obávám se, že dnes odpoledne to dopadne stejně, a nebo budeme muset pokračovat v angličtině. Nezávisle na tom by bylo vhodné, abyste omezili svá vystoupení na dvě minuty, tím mám na mysli koordinátory a poslanci, ty prosím, aby se omezili na jednu minutu, neboť na seznamu máme již 25 řečníků a již nyní jsme překročili plánovanou dobu. Prosím, paní Intveld. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji velice, děkuji paní komisařce a srdečně ji vítám zde na výboru. Řekla jste, že od nyní komise bude postupovat při tvorbě politiky pouze na základě důkazu. Já toto naprosto podporuji, neboť si myslím, že nyní eh, vlastně by bylo vhodné, aby veškeré právní předpisy navrhoval či stvrzoval soudní dvůr. A dále implementace a stíhání, abych na to ráda zavázala, říkala to kolegy. Když jsme tady velice nadšení, když přijeme nějaký nový zákon a pak zjistujeme, že ta implementace či to vymáhání absolutně nefungují. Zde si myslím, že bychom měli stejně jako v případě vnitřního trhu zavést nějakou srovnávací tabulku pro implementaci. Měla by to zavést takto Evropská komise pro prostor svobody, bezpečnosti a práva. Myslím, že by to bylo velice vhodné. Například od roku 2009 musí mít členské státy povinně čtečky na otisky prstů na pasech a přesto to takto implementovalo pouze 14 členských států 14 let poté, co vstoupila v platnost ta směrnice. Dělá komise něco s tím? Děláte něco proti tomu? Dále komise se velice málo vyjadřuje o ochraně práv občanů. Směrnice o ochraně údajů, směrnice o trestním stíhání, může komise říci, zda vede nějaké řízení o nesplnění povinnosti pro Slovensku, Španělsku, Řecku a Německu. Co já vím, tak v roce 2019 ta směrnice nebyla plně implementována, což znamená, že oni pracují stále s tím rozhodnutím rámcovým o ochraně údajů z roku 2008. To bylo ještě před uvedením iPhoneu na trh. Hovořila jste o prioritách. Já si myslím, že vaše priority, které se týkají terorismu a radikalizace, by měly jak si v sobě obracovat i pravicový extremismus. Já to takto záměrně nazývám pravým jménem. A dále násilí na ženách. Každý rok máme 2500 žen, které umírá v důsledku násilí, které na ně bylo pácháno. To je, myslím, velmi závažný problém, je třeba ho řešit. Nyní Europol. Vítám návrh aktualizace Mohla bych mít ještě 10 vteřinek, abych dokončila větu. Vítám váš návrh na aktualizaci mandátu Europolu, ale tady nejde pouze o výměnu e, informací se soukromým sektorem, ale také o operativní pravomoci. V některých členských státech mohou policejní složky sami nebo mohou být sami zapojeny do korupce či do organizovaného zločinu, no a ty se jistě na Europol neobrátí. Na závěr chci říct, že očekáváme od komise, že přijde s návrhem rozpočtu, který bude v souladu s vyšší úkolů a očekávání, které nyní má tedy na svých bedrech Europol. Děkuji vám paní Strik. Je, myslím, obtížné dodržet tu dvouminutovou řečnickou dobu. I já bych chtěla poděkovat komisi za přehled, který nám poskytla za přehled priorit. Jsme potěšeni, že chcete vždy provádět posouzení dopadu dříve, než předložíte nové legislativní návrhy. To je váš nový přístup, my ho vítáme a doufám, že vždy si také budete zjišťovat, zda vůbec existuje potřeba nové legislativy. Tedy třeba si provést vždy revizi stávajících nástrojů. A pak si zvážit, zda toto odpovídá normám například v oblasti ochrany údajů. Tam je, myslím, to případ právo velice jasné. Hovoříme také o výměně údajů a doufám, že se bude v této věci také dodržovat veškerá judikatury. Myslím si, že máme řadu nástrojů, které nejsou dobře využívány, například Istanbulskou úmluvu. Mnoho členských zemí ji ještě ani neratifikovalo. Musíme si tedy položit otázku, co může udělat komise pro to, aby tuto mezeru uzavřela. Dále nám chybí, myslím, vzájemná důvěra. Nedostatky v oblasti právního státu mají právě negativní dopad také na naši vzájemnou důvěru. Jak bychom ji mohli posílit? Například tak, že Zhormonizujeme normy, které platí pro procesní záruky. A co se týče hodnocení okolností a nové agendy pro drogy, doufám, že zohledníte, že co se týče drogové politiky, zde existují různé přístupy. Jsou zde velké rozdíly mezi členskými státy. Někdy je naopak legalizace eh, u drogy může být efektivnější než takovýto přístup tvrdého postihu. Legalizace skutečně někdy může být ten nejúčinnější způsob. Potřebujeme také efektivní agent, efekt, účinné agentury, efektivní agentury, jako je Europol a Eurojust, pro vymáhání práva. A ty musí ale přesně vědět, jaké zdroje finanční a také personální budou mít k dispozici, jak na evropské, tak na národní úrovni. Co můžeme učinit pro to, aby tyto agentury měly zdroje, které budou předvídatelné, což jim umožní pracovat efektivním způsobem. Předseda, děkuji. Nyní kolega Tardino. Děkuji, pane předsedo. I ta eh, zde eh, paní komisařka zmínila terorismus, boj proti eh, počítačové kriminalitě, boj proti organizovanému zločin, zločinu. A já chci zdůraznit organizovaný zločin, který je přeshraniční převaděčství, obchod s lidmi, mm, pašeráctví drog. Mm, od roku 2015 až do posud máme za sebou určité výsledky, ale pořád ještě nejsme Eh, rezolutní a efektivní. A skutečně proto je třeba, aby existovala lepší justiční a policejní spolupráce, která vezme do úvahy i specifické rysy každého státu efektivní výměna informací mezi členskými státy, protože každý den v novinách čteme, že i přes ty strategické plány Evropské agentury, tak jsme pořád zranitelní a útoky nám to dokazují. Eh, rostou inovace, což eh, znamená, že my musíme být schopni reagovat na vývoj technologií a proto je třeba investovat do vědy vývoje v této oblasti. Jak víte, i v radě o eh, budoucí bezpečnosti pořád ještě otázka zločinnosti je v podstatě řešena e, pouze jen tak nahodile, což nahrává těm zločineckým skupinám. A zde i e, tomu nahrávají naše politiky, jako třeba politika otevřených dveří. Zde jde o e, ty země, které hraničí, jsou hraniční, které například hraničí s Afrikou a Afrika je velkou hrozbou pro naši bezpečnost. Paní komisařkou těchto bodů bych rád věděla, zdali je zde nějaký konkrétní seriózní program, kromě eh, těch programových linií, které bohužel, eh, jak jsme slyšeli, eh, nevedou k výsledkům. Děkuji. Za EKR pan Pokačíny. Ne, ne, tak možná paní Kanko, ne, ano, tak to budete vy. Please, Mr it'll be you representing... To budete vy za EKR, anebo paní Kanko? Okay, Mrs. Kanko, your floor. A paní Kanko, máte slovo. Děkuji. Bez mikrofonu. Um, thank you for stress. Děkuji za to, že jste podtrhl tyto důležité body. Já osobně musím říct, že je důležité aby se posílala ta výměna informací. Je důležité, aby na tomto poli Europol zůstal více pravomocí a není otázka k novému mandátu Frontexu. Bylo oznámeno mnohé i na veřejnosti, bylo to vlastně 14. prosince minulého roku, ale nyní je, myslím, největší čas pro to, aby se vše oznámené uskutečnilo. Já nevím, momentálně není jasné, co mám občanům říkat. Nový mandát Frontexu měl sloužit pro kontrolu a dohled také nad návraty, což jsou věci, které podporujeme. Část tohoto mandátu se týká integrace navrátilých osob do třetích zemí, což je pro migrační politiku, myslím, nesmírně důležité. Je třeba, aby tyto osoby, které se takto vrací, byly chráněny před zneužením. Účinná návratová politika je velice důležitá součást migrační politiky EU, také s cílem posílit důvěru. Jaké jsou vaše cíle pro příští měsíce v této oblasti? Jak chce komise zvýšit podíl návratů a zadatelů o azyl, jejichž návrh byl odmítnut? Jak chcete posílit to číslo? Mnoho dětí, žen, děvčat jsou právě v této situaci, když se navrací a proto by bylo vhodné, abychom tady měli solidní návratovou politiku. Nyní za GUE paní Dali, děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji mnohokrát také paní komisařce. Mám otázku, která se týká šengenského systému. Spojené království tyto údaje používá, pokud vím ty data, ty údaje byly použity dvakrát v roce 2015 a také v roce 2017 legálním způsobem ilegálním způsobem, proč jste nedali odpovídající podnět, proč jste nezavedli účinný kontrolní mechanismus, vy jste ho naopak pozastavili po té, co vzešlo v známost, že došlo k takovému to nelegálnímu využití databází. Co jste udělali pro to, abyste chránili ty, ta, ty údaje? Dále bych také ráda věděla, Jak vypadá uh, váš pohled na Spojené království s ohledem na Prim? Vy jste věděli, že Spojené království vystupuje z Evropské unie a přesto jste mu umožnili přístup k citlivým údajům i další země byly e, dány do kategorie problematické, co se týče právě využívání šengenského systému. A nyní druhá otázka. 5G, specifikace pro bezpečnost internetu také pro 5G specifikace v protokolech. To je také právě problém například pro odposlouchávání, když je tedy správně hlediska v pořádku, jakým způsobem chcete toto celé technicky zabezpečit, jak chcete přizpůsobit technické specifikace pro 5G, aniž by to ohrozilo bezpečnost takovéto sítě. Co použ- požadujete od poskytovatelů sítí a dále teroristické útoky, boj proti extremistům, vy jste to zmiňovala. Nejlepší by bylo asi, kdybychom my sami nezasahovali do válečných konfliktů eh, v jižních oblastech. To by byla asi nejlepší bezpečnostní politika, protože pokud my zasáhneme, napadneme, no tak tím vzniká spirála násilí. Předseda, nyní již pouze jedna minuta na každého řečníka. abychom příliš nepřekročili plánovaný čas. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko. Minulý týden eh, viceprezident Venezuely odcestoval do Evropské unie, letěl do Madridu soukromým lepadlem a jednal se v podstatě o porušení našeho práva. V Madridu se setkal s prominentními členy španělské vlády. Máme asi pět či šest různých verzí tohoto příběhu, jak tomu tedy došlo. A pan vysoký představitel zdůrazňuje, že tady je na členských zemí, aby pokud, že chtějí, uplatnili sankce. Je vám jasné, že toto byl nelegální vstup na evropské území? Že tedy takto viceprezident přicestoval jste ochotni tedy pohnat Španělsko k odpovědnosti v této věci, protože ty sankce byly uvaleny v rámci naší celkové evropské zahraniční politiky. Děkuji. Děkuji vám za vaše úvodní slova. Během slyšení zde na výboru na podzim jste řekla, jak důležité je implementovat to, což bylo přijato a rozhodnuto. A zároveň jste uvedla, že bychom měli stavět na vzájemné důvěře, tak abychom lépe mohli podírat hrozby vyplývající z internetu a jeho používání, například terorismus či organizovaný zločin. A teď budoucnost strategie pro vnitřní bezpečnost. Ptám se, vypracovala jste nějaká nová opatření pro obzvláště důležité oblasti? například pro potírání organizované zločinu, jak máme například postupovat proti pašerákům drog, což je hlavní zdroj příjmu veškerých těch organizovaných zločinných skupin. A dále otázka z trochu jiné oblasti. Mám tím na mysli obchod s lidmi, sama jste to zmiňovala. Doslechla jsem se, že koordinátor, který mám na starosti potírání obchodu s lidmi má být zrušen tato funkce, ale činnost převaděčů neustále sílí a týká se také obzvláště dětí. Předseda pan Šmeke toho zde ovšem nevidím. Takže na jednu minutu. Paní. Děkuji, pane Johansen. V posledním sdělení o pokryku eh, bezpečnosti, Unie bezpečnosti z října minulého roku, tam se hovoří o pracovních workshopech pro děti, hm, které se vrátily z míst, kde eh, řádil ISIS. A hm, mohla byste nám vysvětlit, jak Eh, se to vyvíjí, kolik těch dílen tedy bylo vytvořeno a eh, zdali se to šíří do jiných členských států také. A také byste řekla, což je velice zajímavé, mm, mm, zde jde o profil teroristů a eh, Mm, pokud jde o e, ty e, domorodce, tak ti byli vystaveni tedy nenávistným projevům. A já se ptám, zdali máte specializované studie o e, těch projevech, projevech nenávisti nejenom přes internet, ale i jinými kanály ve společnosti. Děkuji, pan Weimers za EKR. Komisionář Ylva Johansson, EUs nuvarande inre Děkuji mnohokrát, děkuji paní komisařce Ulvi Johansson Stávající strategie, která platí do roku 2020, se zmiňuje o násilné radikalizaci. A když vy jste hovořila o problémy, které souvisejí s terorismem, tak jsme slyšeli také spíše obecné formulace radikalizace, terorismus, domácí radikalizace a i jste letmo zmínila džihadisty. Zároveň ale 75 lidí, kteří zahynuli při teroristických útocích v Evropské unii za posledních 8 let, zabili militantní islamisté. A protiterorističtí koordinátoři také říkají, že největší interní hrozba v rámci EU je salafismus, tedy salafistický džihadismus. Jste připravená pracovat na tom, abychom zajistili, že přestaneme používat jenom takové obecné formulace a abychom prostě jasně řekli, že militantní islamismus je velkou hrozbou? Děkuji. Nebudu se vyjadřovat teď eh, k tomu radikal, eh, pravicovému radikalistickému Eh, komentáři, který před chvíli zazněl od kolegy, ale když hovoříme o eh, brutální homofobii, eh, normalizaci nenávisti, nenávistných výroků a tak dále, tak pokud jde o opatření proti nim, tak jde víceméně o to, že jenom přemýšlíme o tom, jak dát více pravomocí policii, jak vytvořit větší databáze, jak dosáhnout toho, aby spolu vzájemně komunikovali, ale vy jako komisařka hodláte se nějak zaměřit na to, aby se ta situace zlepšila? Kolegové tady už hovořili o tom, že je třeba do toho zapojit soudy, ehm, případně dohled nad ochranou osobních údajů, ale já se chci zeptat, co uděláme pro to, aby se zastavilo násilí na ženách, protože to je největší bezpečnostní hrozba pro ženy v dnešní době. Jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko. Jak víte, organizovaná trestná činnost a terorismus ohrožují bezpečnost evropských občanů. A musím říci, že vítám va- vaše dnešní výroky. Je to v souladu s tím, co jste říkala už minulý týden v Záhřebu. Především pokud jde o aktualizaci mandátu pro Europol. Myslím si, že to je velice důležitá diskuze. A také je třeba aktualizovat naši politiku proti terorismu. Nicméně doufám, že toto je pouze ta prvotní iniciativa, se kterou komise přichází, protože potřebujeme to udělat daleko více. Prosím, mohla byste nám říct si, zda jste ochotná přikročit k dalším iniciativám, například abychom harmonizovali definici organizované trestné činnosti mezi členskými státy, aby všechno bylo jasnější a naví- dále musíme nalézt způsob, jak zastavit to, aby třetí země financovaly terorismus v Evropě. To je opravdu velká hrozba pro naši demokracii. Hodláte, prosím, vyvíjet nějakou iniciativu v této oblasti? Děkuji, paní Končeva. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařko za veškeré informace, které jste nám poskytli. Ano, potřebujeme nový přístup a potřebujeme se také zamysl- zamyslet nad statistikami, pokud jde o trestnou činnost. Potřebujeme mít adekvátní zdroje. Podle toho, co jsem zatím viděla, tak doufá, tak eh, pochybuji o tom, že Europol a CEPOL a EPOL tedy eh, mohou vykonávat a financovat veškeré nezbytné aktivity. Prioritou je také boj proti korupci. Každý den představuje větší a větší riziko. Nemůžeme to ignorovat. Minulý týden Transparency International vydala další zprávu o boji proti korupci a stojí za přečtení. Situace v celé řadě členských států se zhoršuje. A v některých, jako v mém vlastním členském státě, tedy Bulharsku, je e, velmi výrazná. Tento problém se na evropské úrovni podceňuje. Existuje jenom velice málo evropských nástrojů, které by tuto oblast e, nějak upravovali. Evropě chybí nějaká komplexní strategie proti, eh, pro boj proti korupci. Je skutečně na čase něco udělat. Děkuji mnohokrát, paní Kalich. No, děkuji, děkuji, paní komisařko. Já bych ráda navázala na váš bod o Europolu. Vy jste zdůraznila, že je nutné posílit jejich mandát. Ano, Větší spolupráce mezi policijními sbory je nezbytná. A zde bych chtěla plédovat pro evropské FBI, což by měl být náš cíl, ale s těmi průběžnými etapami a především silnější spolupráce, silnější policejní spolupráce, tak, abychom reagovali na hrozby, které se vyvíjí a které jsou přeshraniční. Vy jste to zdůraznila u počítačové kriminality, ale to platí pro všechny formy trestné činnosti, obchodování, pašeráctví, ať jde o lidi, ať jde o um, útoky, ať jde o obchodování do pašeráctví drog – a také chci zdůraznit riziko, eh, které představují ti bojovníci, kteří se vrací, kteří také půjdou přes hranice. Můžete nám říci, jaké jsou v této oblasti vaše iniciativy, abychom společně byli silní a měli posílenou policii. Děkuji. Paní, pan Breyer za zelené, prosím, jednu minutu. Paní komisařko, já bych se chtěl pozitivně vyjádřit k vašemu návrhu, který se týká domácímu terorismu a pašování a obchodu s nelegálními zbraněmi. Také bych chtěl ocenit to, že jste tady neohlásila návrh k uchovávání údajů, protože, což je dobře, protože, jak víte, to je jeden z největších zásahů do práva náš, nás všech na soukromí a svobodnou komunikaci. Nicméně mám obavy, pokud jde o různé další návrhy na sledovací legislativu, kterou jste tady zmínila. Tento výbor před několika týdny požádal, abyste se zaměřila na provádění stávající legislativy, spíše než abyste přicházeli s novými návrhy. Pokud jde o digitální důkazy a šifrování, co konkrétně zvažujete navrhnout? To jsem úplně přesně nepochopil. Anonymita a šifrování chrání občany před eh, krádeží identity, celou řadou jiných trestných činů. Takže prosím, nedělejte z nich, nezacházejte s nimi jako s nástroji pro pachatele trestné činnosti a nevyvolávejte tady zbytečnou paniku. děkuji, pan komisařko. Vy Poprvé, když jste tu byla, tak jste eh, řekla, že vás zneklidňuje to, jak málo se eh, vrací eh, ti nelegální migranti zpět a jaká opatření jste přijali nebo přijmete, aby se zvýšila tato míra, pokročila vyjednávání se zeměmi jako Maroko nebo Aržilsko. A za druhé, rada z června 2018 dospěla k závěru, že abychom mohli Eh, skoncovat eh, s nelegálním pašeráctvím osob eh, přes Středozemní moře, je třeba implementovat regionální platformy. A, mm, mm, takže je třeba i mm, skončit s tímto modelem obchodování, které mají v rukách mazie, mafie a co znamená spoustu úmrtí. A teď po Brexitu. Gibraltar, samozřejmě ten bude uh, Mm, ve středu zájmu pro ty, kteří chtějí prát špinavé peníze pro mezinárodní mafie. A, takže je třeba tam posílit boj proti drogám a finanční kriminalitě. Bere to do úvahy komise? Děkuji. Jenom minuta. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste mezi námi dnes, dnes přišla. Eh, paní komisařko, jak víte, tak v Baskicku se snažíme o mírový eh, proces. V tuto chvíli se zaměřujeme na změnu systému v, ve Španělsku, který se zatím eh, zaměřoval vždycky na terorismus toho typu, který páchala ETA před lety, což už nemá smysl. Snažíme se o reformu vězeňského systému. A mimo jiné v roce 2017 ve svém prohlášení k vězeňskému systému eh, kritizujete to, že některé členské státy eh, skutečně zacházejí s tímto systémem špatně, zasazuje to také rodiny zatčených. Máme také usnesení tohoto parlamentu, který žádal, aby evropské orgány eh, aktivně pomáhaly tomu systému usmíření v Baskicku. Takže se chci zeptat, zda chcete udělat něco, abyste posílili mandát tohoto parlamentu v této věci. Viděl jsem uh, ruku pana Körnera. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, že jste přišla. V tomto výboru jsme probírali eh, skandál, skandál, ke kterému došlo v Dánsku minulý týden, pokud jde o eh, uchovávání osobních údajů. Vy jste osobně říkala, že jste přesvědčena o tom, že je potřeba mít legislativu, která upravuje uchovávání dat. Já se vás chci tedy zeptat, zda vás ten, váš názor tento skandál nějak změnil. A chci se zeptat, jak uh, posuzujete osobně připravovanou legislativu o elektronických důkazech. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že pokud bude ta směrnice k elektronickým důkazům dobře nastavená, tak nepotřebujeme už žádnou, žádným způsobem upravovat uh, uchovávání údajů. Dále se chci zeptat. Systém PNR. Ministři vnitra eh, tlačí na to, aby tento systém se rozšířil i na eh, cestující ve vlacích nebo v autobusech. A takže se chci zeptat, zda něco plánujete v tomto smyslu. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko. Eh, islámský stát v Iráku a v Sýrii samozřejmě není tak velký po té, co padla Raka vlastně hlavně se zdržel teroristé, tak situace na místě je nadále velice znepokojící. Vnitřní bezpečnost Evropské unie je přímo závisí na tomto území, na otázce džihadistů, které jsou nyní možná, nyní zadrženy v těch iráckých a syrských vězeních. Tady ten kontext e, navracení do vlasti těch džihadistických dětí je velice také důležitá problematika, nebo ty děti jsou možná velice radikalizovány. Jak zajistit bezpečnost našich spoluobčanů s ohledem na to, že se tady budou vracet určité e, nebezpečné osoby i děti. A já se vás ptám, jakým způsobem chcete přistoupit k tomu, abyste i hned od samého počátku byli schopni identifikovat, které osoby představují skutečné riziko. Děkuji. Děkuji, pane předsedo předsedo. Mám takové humanitární otázky, ale samozřejmě bezpečnosti. Eh, tady během slyšení vás, paní komisařko, u nás na výboru jste hovořila právě o otázce, otázce navracování dětí džihadistů do vlasti. Já se vás pravda, jakou koordinaci jste schopni zavést mezi členskými státy, kterých se to týká v této věci. A pak eh, tady slyšíme řadu věcí, ale samozřejmě co se týče těch eh, bezpečnostních složek, Mm, e, Slycháme, že ty džihadisti a zahraniční bojovníci by měli být souzeni tam, kde jak se vládne právní stát. A samozřejmě je důležité zajistit, aby se ty lidé vracovali organizovaně, aby se nevraceli na vlastní pěst. A dále, paní komisařko, to se týče migrační politiky, nemáte pocit, že migrační politika, která se obírá o lidská práva, o solidaritu, o přijímání migrantů, o legální cesty, přístupu na naše území, že takováto politika by právě dokázala dobře bojovat proti pašování lidí a zajistila by práva zejména migrantů, kteří jsou dnes velkými oběťmi obchodování s lidmi, a samozřejmě i veškeré bezpečnostní problémy na cestě k nám do Evropy a navzdory tomu stále přicházejí. Děkuji. Děkuji. Děkuji bardzo, paní komisařko. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, paní komisařko, já mám otázku, která se týká provádění evropských zatýkacích příkazů. Víme, že toto opatření bylo velice efektivní, pokud jde o boj proti organizované trestné činnosti. Nicméně v řadě zemí už se nevykonává, a to z důvodů politických, které jsou pro nás velice obtížně pochopitelné. Tak tomu například bylo v případě jedné konkrétní osoby, která nebyla vydána do Polska a přitom byla podezřela z vážných trestných činů. Takže chcete posílit tento evropský zatykač tak, aby bylo vždy nutné ho vykonat? A dále se chci zeptat, jak vyhodnocujete evropský plán z roku 2015 pro boj proti nelegální migraci a tuto strategii na léta 2015 až 2020 sehrála svoji úlohu a chcete na dalších pět let vypracovat nový dokument? A poslední věc. Ještě se chci zeptat na eh, návrat těch takzvaných bojovníků islámského státu. Jaká opatření hodláte přijmout, aby bylo možné kontrolovat a zabránit takovým osobám v návratu? Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Zapomněl? Tak prosím. Prosím, opravdu minutu. Grazie, grazie, prezident. děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisař zpravodajce za to, že přišla téma krem, zločinné, zločinných spolčení, organizovaného zločení. To je čím dál více přítomné na naše půdě zde a integruje, infiltruje do různých eh, tedy kruhů, finančních kruhů, pere špinavé peníze. A je proto třeba eh, zvýšit úsilí v boji proti nim, vyměňovat si více a lépe informace a poté to bude efektivní. Já se ptám zde, jaké máte eh, případy vyšetřování praní špinavých peněz. Zde máme systém tedy nahlašování podezřelých transakcí a výměna informací. Je to adekvátní podle vás, anebo je třeba zreformovat a posílit tyto mechanismy tak, abychom měli lepší přístup k tomuto společnému statku, což je, mm, což je tedy ten soubor informací, aby k tomu měli eh, přístup Europol a všechny členské státy. Dále, Evropská vyhlásit eh, boji proti korupci. Myslíte si, že to je nezbytné i eh, proto, abychom mohli schromažovat eh, data v tomto sektoru s veškerými zárukami? Samozřejmě děkuji. Děkuji, paní komisařko Johansson. Vím, my všichni víme, i vy to víme, vy to víte, že když se člověk pokouší schrnout veškeré takovéto různé připomínky a otázky eh, všech, položené všemi členkami a členy tohoto výboru, tak to není jednoduché. Nicméně dopředu vám děkujeme za to, že se budete snažit protože jako obvykle už jsme překročili náš vyhražený čas, ale bohužel to je součást naší práce a myslím si, že je vždycky lepší vyslechnout všechny a potom se snažit nějakým způsobem to schrnout a popsat a řekněme seskupit ty dotazy položené do určitých skupin tematických. Takže předem děkujeme, máte slovo paní komisařko Johansson. Děkuji mnohokrát, děkuji za ty otázky a za některé Eh, kvalitní návrhy. Pokusím se zodpovědět všechno, ale pokud se mi to nepovede, tak se sem budu muset brzy podívat znovu, protože tento pokračující dialog zcela jistě potřebujeme. Za prvé, myslím si, že je velice důležité zajistit naše, zabezpečit naše eh, vnější hranice. To je odpověď paní Mecola. Je to součást nového paktu, který připravujeme k migraci a azylové politice. Bude to velice důležitá součást, ale musím říci, že šengenský prostor v tuto chvíli není chráněn tak dobře, jak by měl. Víme, že bychom měli provádět systematické kontroly, ale to neprobíhá. Ze studií vyplývá, že příliš mnoho osob prošlo přes hraniční přechody bez kontroly. A pokud si to pamatuji správně, tak, to, tak by to mělo být až 22%. Takže to je skutečně potom otázka provádění toho, zda skutečně uplatňujeme pravidla, která již máme k dispozici, abychom si mohli vzájemně věřit v tom, že zajistíme naše vnější hranice. To je nesmírně důležité. Musíme také zlepšit výměnu informací, jak jste také řekli. Interoperabilita, jak jsem říkala na začátku, je naprosto zásadní a musíme opravdu velice pečlivě sledovat každý členský stát a to, jak si vede a samozřejmě také komisi samotnou a to, jak si vedou agentury komise. Paní Sipl a paní Intfeld. Vy jste obě zdůrazňovali tu otázku implementace, provádění. A tady s vámi zcela souhlasím. Musíme zajistit, že rozhodnutí, která již byla učiněna, se budou v praxi realizovat. To je nesmírně důležité. Ale nevidím tady žádný rozpor v a to, že by to znamenalo, že bychom nesměli přijímat žádné nové iniciativy. Musíme samozřejmě ale provádění v praxi velice pozorně sledovat. Myslím si, že ten prováděcí eh, scoreboard, ta hodnotící tabulka, to by mohlo být dobrým způsobem, jak pokračovat do budoucna, ještě se na to podívám. Dále, rozšířit Erasmus na policisty a nebo tady všechny orgány čisté, činné v trestním řízení, to si myslím, že je dobrý nápad. Na to se ještě podívám, protože si myslím, že tyto typy programů, které již existují, bychom mohli využít i pro policisty a jiné přítakové orgány, aby mohli se od sebe vzájemně učit. Pokud jde o násilí na ženách, to zmínila paní Intfeld a také někter, někteří další kolegové. Ano, je velice důležité proti tomu bojovat. Ženy a děti nejsou doma v bezpečí. Tak to je. A proto je třeba, abychom proto udělali víc. Je to samozřejmě ale především zodpovědnost vnitrostátních orgánů, aby se o to starali. Nicméně na evropské úrovni, ať můžeme udělat cokoliv, abychom jim pomohli, tak to uděláme. V tuto chvíli už eh, vedu dialog s komisařkou Helenou Dali, která je zodpovědná za rovnost mezi muži a ženami. Je to i její kompetence, takže se teď zabýváme tím, jaké společné iniciativy bychom v této oblasti mohli spustit. Europol. Potřebujeme podle mého názoru aktualizovaný mandát pro Europol, také pro eh, primská rozhodnutí a další nástroje. Je důležité, aby mandáty a příslušná nařízení nezastarala, aby se tady nadále vyvíjela. Nicméně rozpočet to je samozřejmě zásadní záležitost a celá řada z vás se o tom už vyjadřovala. Opravdu potřebujeme víc financí pro Europol, protože má obrovské úkoly a samozřejmě jsou tady také velká očekávání, která klademe na Europol. A já tady doufám, že i parlament nás v této věci v, eh, v budoucím vyjednávání o víceletém finančním rámci podpoří. Paní Strejk, ano, standardy pro ochranu údajů je velice důležité, abychom je posílili je třeba, aby tady byly eh, rovné podmínky pro všechny. To je naprosto zásadní předpoklad pro to, aby mohla panovat důvěra v to, že máme silnou úroveň ochrany a abychom mohli věřit tomu, že skutečně všechny členské státy mohou poskytovat stejnou úroveň ochrany. To je tedy velice důležité. Pokud jde o nový program, který se týká drog, tady členské státy jsou rozdělené, neschodnou se. Já myslím, že v tuto chvíli bychom se měli asi zaměřit především na ty záležitosti, kde můžeme dobře spolupracovat a kde můžeme ze spolupráce těžit. Přeshraniční trestná činnost. Ano, potřebujeme lepší spolupráci. A tady eh, to záleží na tom, abychom, že, abychom měli dobrou úroveň ochrany, dobrou interoperabilitu, tak aby jednotlivé orgány spolu mohly úzce spolupracovat. Pokud jde o výzkum, tak to je velmi důležité. Europol v tuto chvíli také spouští inovační laboratoř a to je také jeden ze způsobů, jak se lépe vyrovnat s novými typy hrozeb a jak se vzájemně od sebe učit postupy pro řešení takovýchto nových hrozeb. To je zcela jistě něco, co bychom měli podpořit. nový mandát pro Frontex. Začal platit od prosince loňského roku. A tady musím říci, že abychom mohli zlepšit naše úsilí v oblasti návratů a navracení osob, které neoprávněně pobývají v EU, tak tady zcela jistě musíme dosáhnout lepší výsledku. Ano, je to součást paktu pro azyl a migraci, ale není to jenom na Frontexu. Musíme lépe také spolupracovat a nastavit spolupráci s třetími zeměmi, tak, abychom jim mohli pomoci bojovat proti pašerákům a také, abychom spolupracovali, pokud jde o zpět, přej, zpětné přejímání jejich státních občanů, pokud nelegálně pobývají na uh, území EU. Samozřejmě ale eh, také je třeba, aby členské státy měly dobře eh, zavedené postupy pro rozhodování o návratu, aby to rozhodnutí o návratu padlo ve chvíli, kdy je zamítnut azyl. Schengenský informační systém a jeho zneužívání ze strany Británie. To je skutečně skandální, velice nebezpečné. Doufám, že k tomu vzniknou doporučení rady. A je to věc, kterou zcela jistě musíme vzít v úvahu i v tom vyjednávání, které je před námi. Na to vyjednávání máme velice krátkou dobu, abychom nastavili vztahy s Velkou Británií od příštího roku a bezpečnost samozřejmě bude nesmírně důležitou součástí těch vyjednávání, kterou budu velice pečlivě sledovat. Samozřejmě eh, Michel Barnier vede veškeré to vyjednávání, ale já jsem zodpovědná za vnitřní bezpečnost, takže budu společně s ním předsedat vyjednávání o vnitřní bezpečnosti. A samozřejmě, že toto je něco, co zcela jistě vezmeme během těchto vyjednávání v úvahu. pašování lidí. Ano, musíme v této oblasti udělat více a v tuto chvíli stávající koordinátorka Miria Vasiliadu eh, odvádí vynikající práci. Chtěli bychom v té práci pokračovat, ale podle toho, co jsem se teď dozvěděla, to není možné podle legislativy EU, abychom její mandát prodloužili ještě déle. Takže musíme ten proces spustit úplně od začátku. Je mi to velice líto, protože jsem přesvědčena o tom, že ona odvádí vynikající práci a bylo by to skvělé, kdyby mohla pokračovat. Já se snažím teď najít nějaké řešení té situace, ale podle legislativy a podle pravidel stávajících musí znovu proběhnout externí výběrové řízení, abychom mohli pokračovat. Ano, může to být znovu ona, ale ten proces musí znovu proběhnout od začátku. Ještě mi dovolte poznámku z mé strany. Není vyloučeno, že by ta stejná osoba, která v průběhu předchozího funkčního období zastávala tu pozici, že může být znovu kandidátkou na další funkční období. Bohužel otázka z pléna bez mikrofonu. Ta pozice zůstane, nicméně musí proběhnout opět nové výběrové řízení s externími účastníky. Ona se může znovu přihlásit, ale nemohu zajistit, zaručit, že opět bude vybrána ona. Musí prostě proběhnout znovu to výběrové řízení. teď ty možné návraty těch takzvaných zahraničních bojovníků. Důležité tady je připomenout, že to je pro členské státy vnitrostátní rozhodnutí, zda je přijmou zpět nebo ne. A na nich také je, aby provedli veškerá šetření a aby se rozhodli, jaké postupy mají proběhnout. Ale ze strany Evropské komise uděláme úplně všechno, co můžeme, abychom členským státům pomohli. Například jim můžeme pomoci Eh, schromáždit důkazy, aby bylo možné provést, zahájit trestní řízení. Můžeme jim pomáhat eh, v prevenci, můžeme jim na pomoci v tom postupu, ale je to vnitrostátní kompetence členských států, aby se rozhodli, co chtějí s těmi jednotlivci udělat. Pokud jde o násilný extremismus, tady je důležité, abychom přijali taková opatření, která se budou týkat všech typů terorismu a extremismu, které, který ohrož, které ohrožují naše občany. Jak jsem zmínila, džihadistický terorismus je stále největší hrozbou. Nicméně extrémní pravicový terorismus a extremismus je rostoucí hrozbou. A zcela jistě bychom neměli udělat tu chybu, že bychom je měli stavět proti sobě. Musíme bojovat s oběma. Myslím si, že pokud jde o tu otázku toho, jak můžeme chránit ženy, posilovat jejich práva a tak dále, tak tady je důležité eh, nebojovat jenom na internetu, ale také v reálném životě. Nicméně EU nemá žádné kompetence, aby mohla něco konat za policii v jednotlivých členských státech. My můžeme posilovat jenom a podporovat spolupráci a koordinaci mezi členskými státy. A po, v případě přes hraničních trestných činů a tady kybernetická počítačová kriminalita je samozřejmě automaticky přeshraniční, tak tam potom můžeme udělat více. Financování ze třetích zemí, financování extremistů ze třetích zemí, to je rozhodně dobrá myšlenka, dobrý návrh, na to se zaměřím. Také jste se ptali, zda bychom neměli harmonizovat definice. K tomu je třeba podle mého názoru se stavět pragmaticky. Pokud to bude potřebné, tak bychom se do toho měli pustit, ale je to velice problematické, problematické takže možná eh, v některých případech by to byla spíše jenom zbytečné vynakládání energie. Korupce je eh, velmi závažný problém, jak už víte. Je to velice důležitá součást celé té oblasti zásad právního státu. Komise se tomu velmi věnuje, je to součást také nového evropského semestru. Jestli potřebujeme novou iniciativu nebo ne, to bych nevylučovala. Možná ano. Jak vracet více migrantů? O tom už jsem hovořila. Samozřejmě tady můžeme, musíme v celé řadě věcí udělat více. Uchovávání dat. Jak víte, směrnice o e, uchovávání údajů tu zrušil Evropský soudní dvůr. A teď musíme zvážit, zda potřebujeme novou směrnici. V tuto chvíli ale máme ještě další předpisy, další legislativu, které Eh, kterou posuzuje soudní dvůr, generální advokát. Takže teď ještě očekáváme, jaké rozhodnutí vynese soudní dvůr k těmto legislativním aktům a poté zvážíme, zda je vhodné přijít s novým návrhem nebo ne. Pokud jde o PNR, to teď vyhodnocujeme. Vyhodnocení ke stávajícímu nařízení představíme v květnu a poté zvážíme, zda by měly přijít nějaké nové návrhy nebo ne. Dále boj proti praní špinavých peněz. To je velice důležité. A to je jeden z důvodů, proč si myslím, že potřebujeme aktualizovat mandát pro, mandát pro Europol, pokud jde o výměnu informací. Musím ale také zmínit to, že je to zodpovědnost komisaře Reindise tedy aby přišel s tímto návrhem. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, děkujeme také tlumočníkům, říká pan předseda, protože jsme je požádali o schovývavost už dnes dopoledne i dnes odpoledne. Ještě jednou mnohokrát děkujeme, protože chápeme, že není úplně jednoduché tady zpracovat všechny položené dotazy, Nicméně si myslím, že to napomáhá našemu dialogu s, vaš, s vámi, paní eh, komisařko, a že je určitě užitečné dát všem členům a členkám prostor se vyjádřit, i když třeba jejich připomínky se týkají jiného tématu a ne konkrétně interní bezpečnosti. Ale děkujeme vám ještě jednou za příležitost s vámi pohovořit uvidíme se v budoucnosti znovu, protože rozhodně chceme v tomto strukturovaném dialogu s vámi pokračovat, protože jste komisařkou zodpovědnou právě pro tuto oblast. Děkuji mnohokrát.